že další zasedání bude zítra 20. od 19 do 13 a pak od 15 do 21 hodin. Na pořadu, pořad jednání je najdete na intranetu či na dokumentech, které máte k dispozici. Přeji vám všem pěkný večer a tímto schůzi ukončuji.